de l'organisation. Good afternoon, everybody. Dobré odpoledne vám všem. Děkuji vám všem, že jste se dostavili na tuto konferenci na téma řízení migrace na vysoké úrovni. Vítám všechny. Sešli jsme se tady den před zasedáním Evropské rady. Děkuji tedy našim hostům, děkuji předsedovi Evropské komise. A v tomto bodě máme velice dobrou spolupráci mezi komisí a parlamentem. Dnes Můžete hovořit všemi evropskými jazyky, máme tlumočení. A já budu hovořit svou mateřštinou, italsky. Grazie. Děkuji vám za to, že jste v tak hojném počtu zavítali na tuto rozpravu. Datum ani místo této akce nejsou náhodné. Včera se odehrál Mezinárodní den uprchlíků. A zítra, jak už jsem uvedl, bude zahájena Evropská rada, která konečně může pohnout eh, s politikou imigrace v Evropské unii. Od počátku mandátu jsem poukazoval na to, že bych se těchto dva a půl roku, co jsem předseda parlamentu, chtěl zaměřit na zmenšování vzdáleností eh, mezi občany a institucemi. A k tomu je zapotřebí, abychom silně nechali jasně zaznít hlasu Evropského parlamentu, kde zasedá 751 zástupců evropských národů. Dnes s námi na plenárním, v plenárním sále jsou nejen zástupci institucí a vlád Evropské unie, a také vlád afrických zemí, z národních parlamentů a zástupci mezinárodních agentur, ale také eh, řada dalších subjektů, které se účastní řešení této situace. Místní orgány, eh, starostové, pobřežní stráž, finanční stráž a já chci zde poblahopřát finanční stráži, eh, která v Itálii slaví svůj státek. Jsou tu také eh, zastupci velení přístavů, jsou tu zástupci nevládních organizací, které se zabývají příjmem uprchlíků, zdravotní službou, pomocí dětem, zabývají se identifikací a repatriací. Vám všem eh, náleží poděkování Evropského parlamentu. Dnešní rozprava má určitý cíl, a to, aby silně zazněl váš hlas i náš hlas, tak abychom mohli eh, promluvit i k hlavám států a vlád, které se zítra sejdou a budou eh, diskutovat právě o imigraci. Nemůžeme ztrácet další čas. Je zapotřebí jednat. Jednat rychle a s velkou rozhodností. Bohužel, Situace není snadná. Občané od nás však žádají, abychom jako Evropa tyto problémy řešili. To říká jasně Eurobarometr. Občané žádají instituce, aby řešili eh, veliké naléhavé otázky, jako je imigrace, boj proti terorismu, nezaměstnanost mladých lidí, tedy sociální politiku. A co se týče imigrace, nemůžeme ponechat situaci tak, jak je. Tato situace se zhoršuje, protože v Syrii je válka, protože eh, na Blízkém východě jsou velké potíže, sever Afriky také prožívá mm, problémy, stejně taky subsaharská Afrika. Měli jsme to potěšení pozvat eh, k nám také předsedu vlády Al-Saraje z Libie, kterému děkuji za to, že mezi nás zavítal, který také nám bude moci sdělit, jaké obtížné řešit i vnitřní problémy v jednotlivých státech v Africe. Nicméně my musíme bránit tomu, aby se pokračovalo v obchodování s lidmi, eh, které eh, zneužívají kriminální organizace, skuteční zločinci, kteří eh, vydělávají na tom, že takto vydělávají na mladých lidech, na dětech, na matkách, na ženách na lidech, eh, kteří ztratili naději na to, že mohou žít ve svých zemích, protože buď dochází k klimatickým změnám, který eh, rozšiřuje eh, poušť, která pohlcuje plodnou půdu, a nebo protože v daných místech je válka, nebo nedostatek, a nebo kmenové války. Miliony osob z jihu světa budou směřovat na sever, protože ztratili naději. My musíme Eh, zabránit tomu, aby převládlo eh, eh, převládla tato, toto zoufalství a zloba. A je zapotřebí, aby Evropa jednala. Nedostatek řešení hm, působí riziko, že ty populistické libé hlasy sirén budou sílit a e, budou e, takto využívat e, strachu. A tak se také hovoří o uzavírání přístavů či hranic. My ale vůči našim spoluobčanům musíme najít řešení. I tím, že budeme investovat více. A proto já jsem teď nechtěl hovořit o konkrétních sektorech našeho hospodářství, ale příští rozpočet Evropské unie musí eh, se řídit podle těch eh, rozhodnutí, která učiníme. Musíme investovat více eh, do naléhavé situace týkající se migrace. To není jen otázka veřejného pořádku a bezpečnosti, to je zásadní politický problém, který musí evropské instituce řešit. Evropský parlament a Evropská komise usiluje o to, aby co možná nejlepším způsobem vyřešili problém uprchlíků. Z jedné části je to také mm, součást celého problému i s imigrací. Je to na jedné straně zachraňování lidských eh, životů, což patří k dalším základním hodnotám. To ale neznamená, že bychom neměli být, eh, eh, že bychom neměli pevně stát proti ilegální imigraci. Bohužel systém přerozdělení uprchlíků neuspěl. V posledních pěti letech víc než 3,5 milionů eh, žádostí o azyl zde bylo 2,5 milionů jen mezi eh, lety 2015 a 2016. Se současnými pravidly Itálie nebo Řecko, kam uprchlíci přicházejí, se musí věnovat eh, větší části těchto žádostí. Je hluboce nespravedlivé ponechat malému počtu států takovouto zodpovědnost, kromě povinnosti kontrolovat Středomoří a zachraňovat lidi z moře. Toto není Evropa, kterou si přáli eh, otcové zakladatelé. Solidarita je eh, důležitá pro eh, naše, náš společný život. Ale nebylo by spravedlivé dávat vinu Evropě. Bez výjimek, co se týče azylu, Evropská komise a Jean-Claude Juncker už předložil hlubokou reformu, která je odvážná. Evropský parlament s komisí eh, eh, nebo a také s výborem pro eh, občanská práva pracuje na tom, aby asilový systém byl efektivnější a spravedlivější. Na konci léta se má hlasovat na plném zasedání právě o tomto tématu. Tato reforma je zaměřena na to, aby se redistribuoval homogenně a automaticky Eh, počet žadatelů o azyl do jednotlivých zemí. Ještě více potřebujeme spolupracovat na tom, abychom mohli respektovat pravidla. A já jsem ocenil pevné rozhodnutí Evropské komise z minulého týdne. Zahájili eh, řízení pro porušení eh, pravidel vůči státům, které nerespektovaly určité dohody a nejde o nějaké sankce Jde o to, abychom připomněli, že eh, dohody se musí dodržovat. Solidarita neplatí jen tehdy, když někdo obdrží, ale solidarita spočívá i v tom, že se dává eh, ostatním. A já si přeji, aby ten, eh, toto řízení vedlo k dobrým výsledkům, protože já jsem nikdy nebyl pro takováto řízení, když jsem nebyl jejich fanouškem, ale když Eh, zde není ochota respektovat eh, dohodu, pak Evropská eh, komise musí vést k tomu, aby byly dohody respektovány. Jak už jsem říkal, máte, máte podporu Evropského parlamentu proto, aby, byly respekt, aby byla respektována pravidla. Proto Komise jistě není osamocena, to je zapotřebí jasně říci, je to příliš velký zmatek ohledně eh, toho, co komunitární eh, mm, instituce nedělají. Eh, oni jednají, ale členské státy nikdy nerespektují dohody a přijaté závazky. Dalším problémem je ochrana a kontrola vnějších hranic. Je pravda, že pohraniční země mají tato břemena, která jsou větší než u států, které nemají, vnitřní, eh, pardon, nemají vnější hranice. To platí pro Bulharsko, Řecko, Itálii, Španělsko, Maltu, pro Francii, pro Portugalsko. Nižší hranice musí být lépe chráněny. Je tedy eh, vítán eh, návrh Evropské komise, abychom zde měli eh, pobřežní stráže evropské, to už se v Bulharsku, a tak to jasně vidíme, že Evropská unie nechce ponechat nějaký stát osamocený v tomto úkolu. Proto je zapotřebí pokračovat dál a využívat nástroje, které máme, včetně satelitních systémů, jako je Galileo a Koperník. Je zapotřebí je používat i v této souvislosti při těchto operacích. Posílit eh, tyto hranice znamená, vnější hranice znamená, že budeme mít eh, silnější celek. A my nesmíme, tedy nemáme posilovat vnitřní hranice, ale vnější hranice, protože eh, kdybychom Eh, posílit vnitřní hranice, tak by to znamenalo zhoršit eh, řešení a neumožnili bychom tím snadnější vyřešení eh, problému s imigrací. Je tedy zapotřebí postupovat tak, aby byly chráněny vnější hranice, aby tedy nebyly zastavováni lidé na vnitřních hranicích. Ať to jsou kamiony nebo kdokoliv další je zapotřebí, abychom měli jasnou Afriku, eh, jasnou eh, strategii pro Afriku. Strategie pro Afriku je jednou z velkých priorit pro další léta. Plně sdílím návrhy komise ohledně toho, že zapotřebí více investovat. Komisař Němica už hovořil o balíčku. Jedná se o 40 miliard eur a komise se rozhodla, že eh, zvojnásobí investice do Libie na 400 eh, milionů a je zapotřebí vykonat ještě více. Já jsem přesvědčen, že v dalším rozpočtu Evropské unie eh, jako tam hovoří komise a podporuje to Evropský parlament, je zapotřebí rozpočet posílit v tomto směru. Je to zapotřebí udělat, protože jedin, je to jediná možnost, kterou máme k tomu, abychom posili růst, abychom eh, v Africe eh, omezili chudobu a abychom eh, umožnili to, že nebudou budoucí generace Afričanů ztrácet naději na to, že mohou zůstat doma, že tam budou žít svobodně, důstojně, že tam budou mít podniky, které budou vytvářet pracovní místa a že budou mít takto perspektivu mladí lidé v Africe. Právě proto se zaměřujeme na Afriku. Nikoli eh, evropskou optikou, ale africkou optikou a právě proto jsme také pozvali do Evropského parlamentu předsedu Africké komise, a pana Antonia Gutierreze a prezidenta eh, pobřeží Slovenovy Alasana Utara abychom diskutovat o partnerství. Před měsícem se odehrál v parlamentu tuniský týden a dnes je zde eh, předseda vlády Al-Saraj. Eh, máme zde také zástupce západní Afriky. Musíme využít naše know-how podnikatelské, musíme vzejít ze silné ekonomické kulturní diplomacie, z akademické diplomacie. A jak Jean-Claude Juncker ví, Potřebujeme využívat naši eh, evropskou mm, ekonomickou diplomacii k tomu, abychom eh, zlepšili eh, situaci, aby se rozvíjely malé střední podniky, aby a já zde děkuji prezidentovi Evropské investiční banky, abychom takto podporovali malé střední podniky. Potřebujeme tedy skutečnou politickou strategii. Jean-Claude měl pravdu, když nastoupil jako předseda Evropské komise a prohlásil, potřebujeme politiku. Evropa a Evropská komise, Evropská unie nemají být chápány jako byrokracie. Musí vytvářet politiku. A já mám za to, že právě tento směr, zaměřený i na Afriku, na rozvoj Afriky, se stále větší přítomností Evropanů v Africe. Ne tak, aby vznikla jakási nová kolonizace Afriky, ale abychom jednali jako rovný, s rovným, jako bratři s Afrikou, abychom si rozuměli lépe, i když pocházíme z rozdílných kontinentů. Evropská komise Zahájila tedy práci na eh, dokumentech, eh, o kterých si přejeme, aby eh, na, v Abidžanu v následujícím období došlo ke shodě i o těchto dokumentech. 25. března na samitu 27 členských států v Římě byla podepsána slavnostní deklarace na um, posílení Evropské unie a směr Jeden z hlavních směrů byl také zaměřen na imigraci. Na Evropské radě zítra stejní aktéři eh, budou zasedat znovu. Budou mít zodpovědnost za to, aby potvrdili tuto politickou vůli. Na, v mém úvodním projevu na samitu budu hovořit o významu toho, abychom nadále podporovali a posilovali toto sdělení. Je zapotřebí rozhodnout, přijít s konkrétními odpověďmi pro naše občany, jednat hned, eh, aby Evropská unie byla schopná je chránit a aby Evropa chránila své hodnoty nejen na papíře, ale konkrétními činy. Ve spolupráci s Evropskou komisí chci říct, že to je velice eh, důležité a již mezi členskými státy se šíří myšlenka, že zapotřebí dívat se na Afriku jako na jakousi perspektivu, eh, velice odhodlaně, protože tam se nejedná jen o desítky tisíc eh, imigrantů, kteří mohou přijít eh, teď nebo v následující době, ale o mnohem větší počet, který může přijít v širším časovém horizontu. A proto je zapotřebí jednat. Jednat teď, hned, dnes. Je tedy zapotřebí mít velkou strategii. Jsem si jistý, že Jean-Claude Juncker, kterému předám slovo, bude společně se mnou velkým zastáncem politických rozhodnutí Evropské unie, evropské politiky zaměřené na tento problém, až že takto ukážeme, že stále více se zaměřujeme na Afriku, na stabilitu ve Středomoří, v Blízkém východě, že dáme konkrétní odpovědi na obavy našich občanů. Ale také, abychom našim přátelům a partnerům na druhé straně Středomoří jasně sdělili, že Evropa je, chce být a bude přítelem. Je, chce být a bude politickým důvěryhodným partnerem, se kterým lze společně budovat budoucnost naděje pro děti Afriky, děti Evropy a děti Blízkého východu. Děkuji. Vážený pane předsedo, drahý Antonio, pane předsedo Pitelo. Vážená předsedkyně paní Cimr, vážené poslankyně a poslanci, bohužel nemohu hovořit svý, svou mateřštinou, lucemburštinou protože pravděpodobně jenom málo lidí v tomto sále hovoří plyně lucemburštinou, proto budu hovořit ostatními třemi jazyky. První bude Němčina. Vážené dámy, vážení pánové, poprvé v minulém týdnu byl udělen titul magistra v evropských studiích managementu. 20 absolventů z 16 zemí absolvovali program na partnerských univerzitách a dalších institucích v oblasti ochrany hranic. A to je vlastně důkaz toho, že začínáme psát novou kapitolu v migrační politice. Společně s Frontexem jsme sformulovali program, který ukazuje na to, že jsme odhodláni své společné hranice společně bránit. Spolu s mnohými z vás se nám to podařilo za méně než rok. Zvládli jsme něco, co předtím 20 let možné nebylo. A sice máme pobřežní a pohraniční Evropskou stráž. A ta přispívá k tomu, aby byly zabezpečeny hranice, vnější hranice. Dnes eh, je nasazeno asi 1600 lidí na ochraně hranic, 977 v Řecku, 402 v Itálii, 168 v Bulharsku a 65 ve Španělsku. Navíc je k dispozici 500 dalších lidí, kteří, může být, kteří mohou být okamžitě nasazeni. To znamená, že by se mělo skončit s tím, aby se neustále říkalo, že se ochrana hranic musí brát vážně. My ji vážně bereme. Migrační politiku řídí dva základní principy. Princip odpovědnosti a princip solidarity. Proto spolu s ostatními jsem během volební kampaně před eurovolbami říkal, že nesmíme žádnou zemi nechat ve štychu, když se lidé v ní dostanou do nouze. Víme, jakou míru odpovědnosti určité země nesou v této otázce týkající se migrantů a já bych chtěl pochválit mimořádné úsilí Itálie a mimořádné úsilí Řecka. Itálie je příkladem toho, že evropská solidarita, co evropská solidarita znamená. A Řecko činí to tež. A protože nesmíme nechat Řecko a Itálii osamělé, tak komise přímo na místě podporuje tyto členské státy, jakož i další jiné. V Řecku a Itálii máme ústřední přijímací body, kde jsou úředníci EU, zaměstnanci agentur EU a odborníci z členských států. Také se, jsme se postarali o moderní vybavení těchto bodů a postarali jsme se o to, že ehm, množství migrantů, kterým jsou odebírány otisky prstů, roste. Dřív to bylo 8% lidí, kteří byli registrováni a o rok později je to již 100%. To znamená, vytvořili jsme struktury, které byly potřebné k tomu, abychom nastolili pořádek a zavedli kontroly. Zároveň jsme se věnovali i těm místům, odkud se uprchlíci vydávají na svou životu nebezpečnou trasu podařilo se nám eh, zachránit víc než 500 tisíc lidí na moři a krom toho se snažíme zamezit aktivitám pašeráku lidí. Sem patří také dohoda s Tureckem, která vedla k tomu, že počet přicházejících uprchlíků z Turecka do Řecka klesl o 98%. Dámy a pánové, tohle všechno je připomínkou toho, jak daleko jsme postoupili za tuto dobu. 6 tisíc Syřanů z Turecka přišlo do bezpečných poměrů do Evropy a další tisíce lidí byly přemístěny z Řecka a Itálie. Ale to všechno stále ještě nestačí. Ale je to poprvé v dějinách a my víme, že je možné do září tohoto roku přemístit další lidi. Ale solidarita není jednosměrka. Každá země musí eh, převzít svůj spravedlivý podíl odpovědnosti a pokud se někdo zdráhá, tak komise také musí činit v rámci svých kompetencí. To jsme učinili minulý týden. Zavedli jsme proceduru pro porušení smluv, spustili jsme řízení. My jsme tedy prokázali, že svou odpovědnost bereme vážně. Dovolte, abych hovořil zcela jasně. Vůbec nějak mě netěší, když zahajujeme takováto řízení. Já bych rád, já bych strašně rád eh, přesvědčil ty země, protože si myslím, že solidarita by měla předcházet, ale pokud něco takového nenastane, tak musíme přinést eh, závazná rozhodnutí. Musíme dál hledat možná řetě, řešení a musíme vybudovat stabilní systém do budoucnosti. Ten stávající systém mm, nefunguje, procedury jsou příliš zdlouhavé, příliš složité, žadatelům se nedostává ve všech zemích stejného přístupu. Národní asilové systémy Některé jsou velkorysejší, některé méně a to vede k tomu, čemu se říká asylum shopping. Také vidíme, že stávající systém kolabuje pod tlakem, proto potřebujeme mít systém, který bude robustní a pomůže členským státům uh, aby eh, se břemeno rozdělilo mezi ty, které jsou v první linii a ty ostatní. To byl eh, základ návrhu komise na reformu celého asilového systému. Naše systémy jsou zakotveny v mezinárodním právu a snaží se splnit všechny aspekty asilového práva od podmínek přijetí přes asilové podmínky dublinská pravidla a identifikaci odpovědností. Jde o to, abychom měli stejné standardy ochrany, aby nedocházelo k sekundárnímu přemístování, k asylum shoppingu a k dalším negativním jevům. To je věc, kterou naléhavě potřebujeme a já jsem velice rád, že váš parlament, pane předsedo, se tomu kontinuálně věnuje. Děkuji maltskému a budoucímu estonskému předsednictví, stejně jako předchozímu slovenskému předsednictví, za všechno úsilí, které věnovali dialogu mezi členskými státy. Je na čase vnést do toho rovnováhu a učinit azylové systémy plně schopné obstát. Dámy a pánové, hovoříme-li o migraci, nesmíme nikdy zapomínat, že za statistikami a čísly stojí ženy, muži, děti, kteří by určitě eh, raději byli bývali, eh, zůstali u sebe doma, než aby se vrhli na neznámou cestu do budoucna, po které se snaží uniknout před bídou, násilím a válkou. Je na nás, Evropanech, zajistit, aby tito lidé mohli si budovat lepší budoucnost spíše u sebe doma, než aby se museli vydávat na nebezpečnou cestu přes středozemní boře a takto obohacovat převaděče. Proto chceme ještě prohloubit eh, spolupráci se zeměmi původu a s transitními zeměmi. Především, jak už říkal pan předseda, chceme spolupracovat s našimi africkými přáteli. V minulém roce jsme zahájili a vytvořili nový rámec partnerství s Afrikou. Boj proti převaděčům se zesílil díky podpoře pohraniční a příbřežní stráže Europolu a mise Sofia ve Středozemním moři. A já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na těchto různých nástrojích, které byly zavedeny. Eh, to jsou zástupci Europolu, účastníci mise Sofia. Chci poděkovat všem, kteří působí eh, v rámci eh, té příbřežní a pohraniční stráže. Ti všichni odvádějí skvělou práci. Bez nich bychom byli ztraceni a bez nich také mnoho nešťastníků by bylo ztraceno. Byla přijata opatření, která mají usnadnit vracení nezákonných migrantů do zemí původu byl také zahájen eh, program pomoci Mezinárodní organizací pro migraci s finanční podporou komise a díky tomu již tisíce lidí se mohlo vrátit do eh, země původu. Projednávají se readmisní dohody s Marokem, s Nigerií, Tuniskem a Jordánskem. 200 milionů eur bude Eh, využito v roce 2017 na pomoc zemím Severní Afriky, především Libii, ale také Egyptu a Tunisku. Kromě toho naše svěřenské fondy pro Afriku eh, už znamenaly 9,1 milionů eur a už bylo schváleno 18 projektů, například pro Niger, Senegal a nebo Jižní Súdán. Navrhl jsem také plán eh, vnějších investic pro Afriku a sousedící země a doufám, že eh, spoluzákonodárci přispějí k tomu, aby tento fond byl eh, co nejdříve funkční. Už jsme toho namluvili hodně o spolupráci mezi Evropou a Afrikou. Teď je třeba skutečně investovat přímo v terénu, tak aby Eh, Afrika eh, mohla naplnit své ambice. Za dva roky jsme opravdu udělali hodně pro to, abychom lépe eh, vlastně spravovali různé aspekty migrační politiky, ale nesmíme propadat sebe uspokojení a neměli bychom ani dopustit vznik trhlin v solidaritě měli bychom skutečně dál stavět na těch dosavadních základech. Jsem spokojen s tím, co jsme doposud učinili? Ano i ne, protože ještě opravdu toho musíme udělat hodně a já doufám, že to uděláme společně. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát pane předsedo komise, milý Jean-Claude. Děkuji ti za tvůj projev, děkuji také za podporu eh, eh, a také za tvou angažovanost v této oblasti. A můžeš se spolehnout na podporu Evropského parlamentu. A nyní dám slovo eh, vysoké představitelce, paní Mogherini. A než jí dám slovo, chtěl bych jí poděkovat také za její angažovanost, za její práci eh, právě i v Africe, eh, kde se snaží mm, přinášet eh, řešení, snaží se pomáhat těm, kteří prchají ze své země jižně od pouště. Je to určitě důležitý signál pro ty, kteří opouštějí svou zemi kvůli hladomoru, násilí, eh, ukázat jim, že vlastně je bereme vážně a proto vlastně to zapojení celé Evropské unie, všech zemí, nejen institucí, je důležité a proto nyní dám slovo paní Mogherini. Děkuji, Antonio. Budu se řídit svým příkladem a budu hovořit italsky. Tlumočení máme, a je pravda, že italštině rozumí trochu více lidí než lucemburštině. Chtěla bych ti ze srdce poděkovat, Antonio, za uspořádání tohoto dnešního setkání. I proto, že jsi eh, myslel na to, aby se mohli zúčastnit mnozí naši partneři z různých stran, abychom mohli diskutovat, co bude složitá diskuze, o složitém jevu. Nejedná se o nalohovou okamžitou situaci, jedná se proto, abychom společně řídili e, ve světě děj, který je nesmírně komplexní. Jsem velice rada, že zde jsou e, různí mezinárodní e, partneři, zástupci vlád, a jsem ráda, co se podařilo eh, vykonat již za poslední léta. Chtěla jsem začít takovou osobní eh, příhodou. Před slyšením zde eh, ve výboru AFET pro zahraniční věci, to bylo 3. října 2014, jsem byla v Lampeduze a chtěla jsem tam připomenout oběti další z řady Eh, takových katastrof. A já jsem přišla, bylo mi jasné, o tom hovořil Jean-Claude, že se člověk stydí a eh, bylo ostudou pro Evropskou unii, když se zavíraly oči eh, před naším Prahem ve Středomoří. A také v Severní Africe, v poušti. Člověk který je člověk, který se stydí za eh, počty přijatých. Já jsem se stydila za počty mrtvých a jsem hrdá na to, že Evropská unie zachraňuje životy na moři a jsem přesvědčena, že každý život, který se nepodaří zachránit, tak je pro nás, stejně jako pro naše přátele ze severní eh, Afriky, porážkou. Jako říkal Jean-Claude, i Eh, Antonio otevírám novou kapitolu. Především jsme přijali skutečnost, že migrační politiky a zvládání tohoto jevu jsou zodpovědností Evropské unie. Velice dobře si vzpomínám, když jsme tehdy o tom hovořili poprvé, tak to bylo téměř výradně v kompetenci členských států. A nám se jasně podařilo eh, na toto poukázat. Kdo přichází do Evropy, přichází do Evropy a ne do jednoho jiného státu. Takže naši zodpovědností společnou, sdílenou, nejen solidarita, ale i pomoc eh, a je zapotřebí, aby všechny státy a všichni občané toto pomáhali eh, řešit je. Zapotřebí, abychom se zaměřili na vnitřní solidaritu, o tom hovořil Jean-Claude i eh, Antonio, to je politický boj, který musíme vést dál ale také musíme přijmout zodpovědnost na venek. A e, tady ještě Evropská unie musí mnohé vykonat. Já si vzpomínám, jak mě překvapilo, když jsem zjistila, že migrace nikdy nebyla předtím e, tématem pro ministry zahraničí, jako by to byla nějaká vnitřní záležitost nebo jenom ochrana hranic. Přitom je to globální jev, který potřebuje i vnější koordinované působení vnější působení EU s tou mocí, silou jednotlivých a e, jedinečných e, nástrojů, které máme a které byly rozvity. Bylo rozvinuto pět základních akcí v posledních letech ohledně vnější činnosti EU, a to v jednotě s členskými státy a institucemi. To chci zdůraznit. E, co se týče dalších aspektů, ještě nám mnohé zbývá dodělat. Za prvé, je zapotřebí zachránit životy eh, na moři a v poušti. Často vidíme, že umírají lidé na moři, ale málo kdy vidíme, kdo všechno zemřel na poušti. Minulý týden díky nigerským orgánům a Mezinárodní organizace pro migraci a Evropské unie jsme zachránili 100 žen a dětí které byly opuštěni ehm, pašeráky lidí bez jídla, bez vody, bez ničeho. Nám se nám podařilo společně zachránit. Takže tato mezinárodní mm, organizace pro eh, imigraci EU a orgány Nigeru dokázaly tedy zachránit tyto, tyto osoby a také umožnit, aby se vrátili do země původu. Jen libyská pohraniční stráž zachránila 23 tisíc lidí v posledních měsících. To je pohraniční stráž, kterou se prostřednictvím akce Sofie vyškolili a umožnili jsme tak libyským přátelům, aby vykonávali ochranu svých územních vod, aby mohli chránit eh, jak lidské životy, tak chránit sebe proti eh, pašerákům, tak eh, současně chránit rybáře a a tímto způsobem zajistit i eh, pramen zisku, výdělku pro eh, rybáře. Někdo se, někdy se říká, že existuje jakýsi půl faktor, ale když jste někdy si promluvili s ženou, která se rozhodla, že eh, si sedne do gumového člunu, který skutečně není vhodný k tomu, aby se s ním jezdilo po rozbořené moři, možná těhotná nebo s malými dětmi, pokud eh, maminka eh, ohrozí svůj vlastní život i život dítěte, tak to znamená, že ten push faktor je mnohem silnější než ten pull faktor, o kterém se hovoří. Pro mě je velice důležité, aby se zachraňovaly lidské životy. Zachránili jsme život desítkám tisíců lidí. A nejde o to, aby se zachránili přímo na místě, ale aby se chránili lidské životy. Jsem mimořádně hrdá na práci, kterou společně s UNHCR a Mezinárodní organizací pro imigraci vykonáváme a e, společně s libýskými partnery a přizvali s Asrážem. Takto pomáháme e, v táborech e, na jihu Libie, kde životní podmínky jsou dramatické a kde jen přístup Mezinárodní organizace pro migraci a dalších organizací jako UNHCR může zajistit lepší životní podmínky a někdy dokonce zachránit životy. A také protože stále mm, dochází k takovýmto situacím, eh, prostě budou výhodou pro všechny. A umožní se tak i dobrovolné asistované návraty. Za poslední čtyři měsíce z Líbie se dobrovolně vrátilo do země původu více než 4 500 eh, eh, lidí, mužů, žena, dětí. Předtím to bylo méně než polovina. A to je díky tomu, že Evropská unie mm, pomáhá společně s UNHCR a e, dalšími právě v Libii. A také díky partnerství s libijskými orgány se nám toto daří uskutečňovat. Je zapotřebí dále podporovat tuto práci. A to tež platí o Nigeru, kde více než 2600 osob se vrátilo dobrovolně do své země původu díky projektu financovanému z EU společně Eh, s dalšími organizacemi. Je zapotřebí také eh, chránit eh, lidi a bojovat proti organizovaným kriminálním spolkům. Je zapotřebí ty, kdo jsou zadrženi, kdo jsou obviněni, aby byli předveni před soud. A také je zapotřebí jednat na zemi, nejen na moři. Já děkuji to ještě jednou za to, co řekl ohledně Afriky a pomoci Africe. Před několika týdny jsme poskytli první ze všech mezinárodních partnerů 500 eh, milionů společným eh, silám zemí Sahelu, aby oni sami, jejich eh, bezpečnostní síly, aby kontrolovali svůj prostor pozemní, a aby takto se mohli bránit pašerákům všech druhů zboží, drog a pašerákům lidí. A takto je zapotřebí podporovat Eh, dané orgány eh, spolupracovat tak, abychom mohli lépe čelit organizované kriminální činnosti. Za čtvrté, je zapotřebí eh, vykořenit příčiny, které nutí lidi k tomu, aby opustili svou zemi původu. Antonio má úplně pravdu. Je, jde o to, že je to Jde tu o masivní investice do sociálního rozvoje Afriky, do ekonomického rozvoje Afriky, do lidských práv, eh, demokracie. To všechno jsou faktory, které si Afričané přejí. My si je také přejeme. A jenom my jako sousedé, protože nemáme žádný blížší kontinent, než je Afrika, často eh, tomu říkáme severní a jižní břeh Středomoří. Ono to všechno je trochu relativní a předsednictví Evropské unie. V současné době připadá Malče, která je dokonce na jich Tuniska. E, takže je zapotřebí možná si trochu srovnat naše geografické e, poznání. Je e, zapotřebí také udržovat takovýto plán na delší dobu. Někdo také hovoří o Marshallově plánu. Potřebuje evropský plán pro Afriku. Soukromé investice doprovázené dalšími extrémními investicemi, tak aby soukromé podniky mohly investovat do těchto křehkých afrických zemí eh, s eh, pomocí Evropské unie přímo na místě. A také zapotřebí rozvíjet sociální aspekt, demokratický rozvoj, eh, rozvoj ochrany životního prostředí i digitální rozvoj afrického kontinentu. To je naše sdílená zodpovědnost. A to je také poslední bod posledním roce a půl jsme rozvíjeli partnerství se zeměmi eh, původu migračních toků. Říkáme jim kompat. Eh, byla to myšlenka vznikla v Evropě a dnes můžeme říci, že je to dobrý nápad. A OSN eh, se toto logikou řídí, je to logika partnerství. Neměli bychom si dělat eh, iluze o tom, že bude buď sever proti jihu nebo jich proti severu, ale je to prostě komplexní složitý jev, který musíme řešit společně na evropské úrovni prostřednictvím naší vnitřní solidarity prostřednictvím Středomoří a na druhé straně Středomoří spolupráci s našimi sousedy z jižního břehu Středomoří, abychom tedy si rozuměli s Afrikou jako kontinentem, který nám je nejblíž, je to náš bratrský kontinent pro Evropu a také na globální úrovni, eh, to je s prostřednictvím OSN. To jsou eh, jednotlivé scény, na kterých je zapotřebí podporovat anebo nastolit eh, mnohostranný přístup Nejde tu jen o hranice, ale jde o udržitelný rozvoj, udržitelnou bezpečnost. Evropská unie musí dělat to, co je její zodpovědnost. A Dagades na severu Nigeru, tam dostupní brána do Líbie, v květnu loňského roku procházelo 70 tisíc e, migrantů. V květnu letošního roku to je 5 tisíc. To znamená, že za rok práce, seriózní práce, necháme-li stranou snadné a zbytečné slogany, se nám podařilo snížit tyto počty. Ještě nás čeká spousta práce, ale říkám, že konečně po letech jsme na dobré cestě s podporou všech institucí. Děkuji. Grazie, Děkuji mnohokrát, Federico. La sora Nyní předám slovo předsedovi vlády, libijské vlády eh, porozumění Al-Saražimu. Děkuji mu za to, že přijal naše pozvání do Evropského parlamentu, abychom si mohli vyslechnout, eh, jaké jsou potřeby, eh, problémy a požadavky jednoho z nejvýznamnějších států pro vyřešení problému imigrace. Je to země, která trpí, trpěla, ale je to země, které přejeme, aby nadále byla protagonistou pro budování mostů mezi Evropou a Afrikou. Slovo má pan předseda vlády Arsáši. Vážený pane předsedo Evropského parlamentu, pane Tajány, dámy a pánové, excelence. Děkuji mnohokrát panu předsedovi Evropského parlamentu Tajánu, že nás pozval na tuto tak důležitou konferenci a zároveň chci poděkovat za pozitivní roli Evropského parlamentu a Evropské unie a sice v rámci toho, jak podporují vládu národního usmíření proto, aby vznikla v mé rodné zemi stabilita. Dovolte, abych poděkoval všem státům Evropské unie, které se snaží spolupracovat s mou zemí. Zejména děkuji italské vládě, která v poslední době nám poskytla přímou pomoc a podpořila řadu projektů při boji proti nelegální migraci a kromě toho na mnoha místech v Líbii nás podporuje. Dámy a pánové, navzdory potížím, kterým čelí má země v poslední době, se snažíme potírat nelegální migraci a její důsledky. Přitom máme tři rozměry. Humánní dimenze, politická a ekonomická dimenze. S uprchlíky by se mělo nakládat humánně, měli by mít přístup aspoň k minimálním službám. A to v současné době z hlediska tak obtížné situace v Líbii je opravdu obtížné. Bezpečnostní opatření jsou také nesmírně důležitá a komplikovaná. Je třeba pomáhat těm zemím, z nichž přicházejí migranti, pomoci těmto zemím původu zlepšovat jejich hospodářskou situaci a zlepšovat životní podmínky jejich obyvatel, poskytnout jim naději. Dovolte, abych tedy také poděkoval ještě jednou Itálii a také Německu, eh, protože teď organizují a založili tedy a dále rozvíjejí rozvojové projekty v zemích původu, v těch zemích, z nichž převážně přicházejí migranti do mé země, zejména z jihu a proto na jižní, v jižní části teď bylo uskutečněno řada opatření, aby více lidí se snažilo překonávat středozemní moře a přijít do Evropy. Moje země je transitní zemí pro ilegální migranty. Nás se stejně tak týká tato problematika jako Evropy a uvědomujeme si negativní dopady pro na všechny oblasti života. Způsobuje to velkou zátěž, kterou není schopná Libie unést sama. Vzhledem k omezenému rozpočtu, který máme pro eh, rozvojovou pomoc, pro boj a řešení hospodářských a sociálních problémů jsme měli co dočinit s negativními dopady, například nemocemi, epidemie, které se šířily e, dále s organizovaným zločinem, obchodování s lidmi a boj proti teroristickým bandám, e, které těží e, z této migrační vlny, ale s touto migrační vlnou také teroristické bandy do mé země přišly. Ehm, máme také nejistou situaci eh, v mé zemi. Navzdory přibývajícímu počtu migrantů, což je něco, co mělo velmi negativní dopad na život v zemi, především na jihu mé země. Dámy a pánové, Libie má 4 tisíce kilometrů pozemní hranice a 2 tisíce kilometrů námořní hranice je nesmírně obtížné chránit tyto hranice, proto potřebujeme specifické prostředky a mimořádné úsilí. A tyto možnosti v současné době nemáme. V této souvislosti chci upozornit na projekt, který byl mimo jiné domluven a sice je to dohoda mezi Libí a Evropskou komisí z 23. září a sice zde se jedná o to, aby za pomoci evropských prostředků na jihu země byla eh, moci být uskutečněna lepší bezpečnostní opatření, eh, protože problémy v zemi začínají na jihu, ale máme také problémy se sousedními zeměmi, s nimiž máme společnou hranici. Tyto společné hranice znamenají, že potřebujeme finanční pomoc pro to, abychom mohli zabezpečit tyto hranice. Před dvěma týdny jsme oficiálně podali žádost u OSN a sice, aby embargo u libyjského pobřeží bylo odstraněno, abychom mohli dostat našim povinnostem a splnit náš úkol. K tomu potřebujeme vaši pomoc a vaši podporu. Pane předsedo, dámy a pánové, Eh, eh, vláda národního usmíření v Libii se samozřejmě pokouší pomoci těm, kteří se nacházejí na libijském území, eh, aby se mohli vrátit do zemí původu. Respektování lidských práv je jednou z našich priorit. Proto je tak důležité spolupracovat se zeměmi původu a uzavírat s nimi dohody abychom eh, nemuseli vždycky my přijímat uprchlíky u nás, abychom nemuseli zakládat nové eh, záchytné a přijímací tábory. Jsme proti tomu, aby u nás se zřizovaly nové tábory pro uprchlíky, i když se o tom eh, tímto způsobem hovoří v tisku. My máme střediska, pro přijímání uprchlíků, jejichž podmínky se snažíme stále zlepšovat. Za to odpovídá příslušné ministerstvo vnitro, ale spolupráce se zeměmi původu je výsostně důležité a proto eh, bychom rádi, aby pod ochranu a pod záštitou OSN a Evropské unie byla sorganizována mezinárodní konference, kde budeme moci hledat společné cesty, jak řešit tento problém. Vážené dámy, vážení pánové, boj proti nelegální migraci přes naši zemi se všemi doprovodnými jemy, jako je kriminalita, obchodování s lidmi a tak dále, je třeba pomoci Líbii, aby mohla čelit těmto problémům. A Přitom musíme učinit přítrž těm převaděčům, kteří se snaží mm, získávat eh, další bohatství, obohacovat se na základě mm, převaděčství. A jedně tak budeme moci poté u nás zakládat podniky abychom pomohli na startování hospodářství v naší zemi. Viděli jste, jaké oběti naše mládež musela přinést proto, aby se konečně vyřešily ty problémy v Tripolisu. V Tripolisu teď je daleko větší bezpečnost a stabilita než dříve a postupně dochází ke smíř, směřování jednotlivých měst a regionů. Lidé se opět vracejí domů a doufáme, že budeme moci v tomto pokroku pokračovat. Ovšak, avšak, dámy a pánové, nesmíme promeškat tuto příležitost, abychom dospěli k situaci trvalého míru a stability. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo vlády, za toto svědectví, za uznání toho, co vykonal Evropská unie a Evropský parlament. Vězte, že Libie může vždy spoléhat na podporu Evropy. Společně budeme spolupracovat na tom a budeme se snažit řešit společné problémy. Čekají nás dvě, dva kulaté stoly, ale ještě předtím bych chtěla předat slovo některým zástupcům institucí a chtěl bych vás požádat, abyste respektovali řečnickou dobu. Je krátká, ale je zde celá řada hostů. Proto nemůžeme být e, příliš flexibilní. Jako první promluví zvláštní zástupce OSN za mezinárodní migraci, paní Louise Arbor. Děkuji, pane předsedo, excelence, vážení poslanci, poslankyně, dámy a pánové. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval tuto konferenci, protože my teď musíme vypracovat globální kompakt pro bezpečnou migraci. Předpokládám, že tento proces je vám znám a bude v roce 2018 završen u Spojených eh, národů. Nechci tak moc hovořit o tom procesu, chci hovořit o tom, čeho se dosáhlo. Vy budete mluvit o kritických bodech a já si myslím, že je třeba tomu věnovat pozornost. Je třeba se věnovat příčinám, je třeba zavést pravidelnou legální migraci, je třeba podporovat integraci a zlepšit proces návratu. Dále se rozvíjí migrace a v roce 2017 2700 lidí, mužů, žen a dětí přišlo o život na migračních trasách. 70 z nich zemřelo ve středozemním moři. Každý den tisíce lidí jsou v pohybu bezpečně a legálně do jiných zemí. Platí tam daně, pracují tam, usidlují se tam a pak se zase dobrovolně vrací domů. V kontrastu s tím mnoho lidí je nuceno dělat zoufalá rozhodnutí a platí často nejvyšší cenu, když hledají bezpečnost a důstojnost zahraničí. Jejich motivace jim zabraňuje svobodně se rozhodovat o tom, zda se odstěhují. Jejich motivace je velice komplexní, mnohovrstevná. Někdo utíká před pronásledováním, před konfliktem, někteří utíkají před velice tvrdými životními podmínkami, před eh, chudobou, bídou, což je negativní dopad klimatických změn. A Někteří doslova a do písmene využívají prvního článku Všeobecné deklarace lidských práv, který říká, že všechny lidské bytosti se rodí svobodné a sobě rovné v důstojnosti a právech. Je jasné, že nemůžeme říct, že všichni, kdo se vydají na cestu, tak činí dobrovolně a nebo tak činí primárně z ekonomických důvodů. Je třeba rozumět komplexním důvodům, pokud, je, pokud máme zájem učinit efektivní opatření a lépe zvládat migrační toky a kde je to nutné, snažit se je také omezit. Nová deklarace o uprchlících a migrantech, která byla v září přijata spojenými národy jednomyslně ukazuje, že migrace by měla být otázkou volby a nikoli v nutnosti. Mnoho, mnoho nástrojů můžeme využít, některé z nich ovlivní migraci, třeba implementace agendy 2030 pro udržitelný rozvoj, spolu s eh, plnou implementací všech lidských práv. To je běh na dlouhou trať, abychom omezili některý z faktorů stresu, který může vést k odchodu. Ale to nemůže být naším cílem. Globální projekt je, se týká usnadnění bezpečné migrace. Rozhodně nejde o to, že bychom se to snažili zarazit, zastavit musíme vzít na vědomí silné polfaktory, které ovlivňují výběr destinace, včetně legální ekonomiky, která pro mnohé potenciální migranty je dostatečně atraktivní. Vraťme se teď tedy k legální migraci. Obecným cílem by mělo být rozšířit eh, paletu legálních možností migrace a přitom zvýšit důvěru ve stabilitu domácího trhu práce, včetně absorpce migrantů. Do roku 2020 se očekává eh, nedostatek mnoha pracovních, mnoha pracovních místech. Volná pracovní místa budou v oblasti informačních technologií nebo ve zdravotnictví. Je tedy třeba mít pružný přístup k trhu práce tak, aby mnozí migranti mohli využít systém modrých karet, ale e, to samozřejmě nijak neus, e, neusnadňuje zatím přístup na trh práce. Je třeba umožnit migrantům, aby se slučovaly jejich rodiny a je třeba pomoci legálním kanálům migrace a je třeba v mnoha společnostech reagovat na eh, to, že migrace se často pojí s šedou ekonomikou. Návraty a readmise jsou nutnou součástí a to vyžaduje rozšířenou mezinárodní spolupráce. Musí se to ale odehrávat důstojným a bezpečným způsobem, který bude respektovat lidská práva. Něco takového se nedá outsourcovat. Je třeba, aby to bylo v nejlepším zájmu lidí, dětí a aby se tak odehrávala legálně. Spravedlivé zákony a spravedlivé vynucování zákonů budou nadále klíčem evropských hodnot vedoucím k úspěchu evropského projektu. A to je přesně to, proč je Evropa tak atraktivní. Pokud tyto hodnoty budou erodovat, pokud se budete snažit eh, zadržet migranty mimo, tak jsem přesvědčena, že bude to příliš vysoká cena za pověst, kterou Evropu požív, Evropa požívá. A teď něco o těch antimigrantských náladách v Evropě. Sdílím obavy že migranti jsou vnímáni jako břemeno nebo eh, nějaká hrozba. Pokud se tomu nebudeme věnovat, nebudeme tomu čelit, tak potom pozitivní realita migrace v zemi původu i zemi určení se ztratí. Vyzývám Evropskou unii, aby bojovala s xenofobií, aby se snažila integrovat úspěšně migranty, aby reagovala na jejich zranitelnost eh, a stejně tak, aby reagovala na obavy společenství, které je přijímá. Některé z prosperujících zemí tohoto světa eh, byly vybudovány i úsilím cizinců a nechápu, proč by se tak nemohlo dít i dnes. Dámy a pánové, excelence, když se podíváme na právní závazky a politické závazky Evropské unie a jejich členských států, tak si myslíme, že přístup eh, k migraci by se měl opírat o solidaritu a kolektivní přístup a všechny země, ať už jsou to země původu, tranzitu nebo destinace, všechny tyto země spolu by měly usnadňovat mobilitu, mobilitu lidí, bezpečným, regulovaným, spravedlivým způsobem. A těším se na to, že spolu všichni budeme spolupracovat v tomto smyslu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Arbor, za váš příspěvek. Prosím, abychom všichni respektovali časové limity, protože ve čtyři hodiny pan předseda Juncker opustí parlament a předtím ještě bude mít tiskovou konferenci. Teď máme 10 minut na všechny příspěvky předseda výboru regionu pan Markula. Uh, uh, vážení uh, předsedové, vážení hosté, já jsem byl, no, mě byla svěřena důvěra našich občanů, očekávání našich občanů a jako e, takový bych tedy chtěl e, dnes zmínit, e, jak velký vliv má způsob řízení migrace na příhraniční regiony města a společenství. Jsem tedy rád, že pan předseda Tajany pozval i starosty různých obcí, aby mohli přímo z terénu informovat o svých zkušenostech s řízením krize, s integrací migrantů a s bojem proti radikalizaci, třeba i uvnitř jejich vlastních eh, komunit. Já jsem se dnes vrátil ze Soluně a Aten, kde jsem se setkal se zástupci občanů i místních vlád, kteří působí na východních hranicích. Mnoho členů našeho výboru regionu vlastně to zná z vlastní zkušenosti. Máme tam starostu eh, italské Katáně, máme tam e, zástupce makedonských a řeckých regionů a je třeba si uznat, že 90 migrantů, kteří se vydávají po střední středomorské cestě z Libie, jsou vystaveni pašerákům lidí a jejich trestné činnosti. V Libanonu a v Turecku e, zase e, je, čelí složitým okolnostem, které vyžadují finanční podporu EU. My si myslíme, že dohoda o reformě dublinských pravidel je potřebná, protože občané chtějí, aby je EU chránila, aby byla e, e, stabilní a aby u nás fungoval systém založený na principech solidarity. Mnohá města a regiony jsou přímo dotčeny e, migračními toky, ale mají eh, samozřejmě potenciál uspět, ale potřebujeme k tomu solidaritu i formou eh, meziinstitucionální spolupráce, jak to také navrhuje parlament. Eh, mohu uvést příklad naší práce v případě Libie. V tomto kotenku kontextu jsme zahájili projekt v partnerství s libijskými starostmi, což je tedy vlastně jediná fungující demokraticky volená složka z libijské zprávy a jsou to tedy pro nás partneři. E, naši členové e, starostové z oblasti e, Flander, Mursie, měst Nikozie, Villarealu a dalších ti tedy vlastně spolupracují s kolegy z Libie, dělají pro ně různá školení, tak aby tam mohli budovat vlastně nějakou budoucnost ve svých městech a regionech. Vážení kolegové, na závěr chci říct, že když se hovoří o řešení migrace, tak musíme také mluvit o integraci migrantů. Potřebujeme akce i na místní úrovni, potřebujeme humanitární práci a máme tedy mnoho dobrovolníků, kteří se na tom podílí. E, víme, že nefunguje jediný recept pro všechny. Musíme hledat řešení ušitá na míru místním potřebám i ve spolupráci s vzdělávacími systémy a máme opravdu mnoho občanů, kteří dobrovolně spolupracují s místními e, politiky a místními zastupiteli. Je tedy na nás, abychom tuto práci realizovali v terénu a já děkuji ještě jednou panu předsedovi Tajánemu za tuto iniciativu. Jsme připraveni se na tom také podílet. Děkuji vám, pane předsedo Markuli, za to, že jste eh, takto ocenil práci, kterou odvádějí samozprávy, regiony, eh, obce, tak, aby přispěli k vyřešení problémů s přijímáním uprchlíků a imigrantů. Nyní předám slovo panu Dasisovi, předsedovi Evropského hospodářského sociálního výboru, protože se jedná o, o otázky sociální a hospodářské, jako tam hovořila i paní Mogherini. A nyní si rádi vyslechneme váš příspěvek, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo Tajány. Nejprve dovolte, abych přivítal vaši iniciativu zorganizování této významné konference o řízení migrace což je skutečně významná otázka pro všechny naše společnosti. Rovněž děkuji za to, že jste pozval Evropský hospodářský a sociální výbor, aby se aktivně účastnil eh, této konference, proto tady máme i kolegy v sále. Problematika migrace eh, je nesmírně významný a hraje velkou roli v politickém životě prakticky všech našich zemí. Evropský hospodářský a sociální výbor se vyslovuje pro novou politiku v oblasti legální migrace a pro efektivní reformu evropské, společného evropského azylového systému založeného na solidaritě. Především je třeba rozlišovat mezi problémy uprchlíků a problémy ekonomických migrantů. Co se týká uprchlíků, my, Evropané, máme povinnost, máme morální povinnost, eh, protože známe z historie naší civilizace, že v rámci našeho prostoru svobody a respektování základních lidských práv musíme poskytovat azyl lidským bytostem, které prchají před hladomorem, smrtí a válkou. Všechny naše země podepsali ženevskou úmluvu z roku 1951 a proto máme i povinnost pomoci těmto uprchlíkům. E, tato úmluva byla vypracována poté, co tolik uprchlíků muselo opustit východ. A teď jsme konfrontováni s tím, že některé východní země odmítají přijímat uprchlíky e, máme zhruba 460 milionů obyvatel v Evropské unii a návrh komise formulovaný z podzimu roku 2015 kolizovat eh, zhruba 160 tisíc žadatelů o mezinárodní ochranu, rozdělit je ekvivalentně do jednotlivých zemí a, a to je 160 tisíc 0,035 všech obyvatel Evropské unie. Máme tady i státy mimo Evropskou unii, které přijímají miliony osob a poskytují jim mezinárodní ochranu. Dovolte, abych poděkoval předsedovi Evropské komise a vlastně jeho zastoupení celé komisi snažit se nastolit takový, eh, zahájit řízení proti členským státům, které nerespektují své povinnosti v této oblasti. Evropský hospodářský a sociální výbor se domnívá, že je nezbytné eh, přijít eh, se spravedlivou reformou pro společný asilový režim v Evropě na základě opravdu společného postupu, který bude Eh, poskytovat záruku, bude efektivní a zamezí nelegálnímu přístupu do Evropské unie za respektování lidských práv osob, které unikají před utiskem. Pravděpodobně máme desítky milionů osob, které by chtěly emigrovat do Evropské unie. Nebuďme pokrytečtí. Není samozřejmě možné přímo všechny tyto miliony, to je třeba říci. Ale demografická situace nám ukazuje, že my potřebujeme migranty, ale musí přicházet legálním způsobem. Aby to bylo možno, je třeba posílit spolupráci se třetími zeměmi, aby byla tato spolupráce efektivní v rámci potírání těch základních příčin migrace, je třeba také investovat. A už na to upozornila místo předsedkyně vysoká zástupkyně SOVČ. Ale kromě těchto investic, které jsou absolutně nezbytné v těchto zemích, nelze ignorovat rovněž politický, institucionální a administrativní rozměr pro stabilitu a dobrou životní úroveň v těchto zemích. Je třeba domluvit společnou strategii pro to, abychom lépe podpořili situaci v těchto zemích. Podívejme se na to, že řešení konfliktů bude lepší. Musíme poskytovat také šíření základních práv a umožnit reformu a vznik občanských společností. Co se týče ochrany vnějších hranic Evropské unie, není normální, že to, aby to bylo povinností periferních států. Eh, dnes to jsou jižní země, možná, že zítra se to bude týkat severních zemí Evropské unie. Nejsou to pouze tyto země, které by měly chránit vnější hranice Evropské unie. To musí být záležitost všech států Evropské unie. Evropský hospodářský a sociální výbor přivítal společnou akci Frontexu a také je však třeba ještě mnoho učinit v této oblasti, protože tady máme problémy, které samozřejmě souvisí s evropskou politikou obrany. Co se týče přijímání eh, uprchlíků, je nutno jim také umožnit začlenování do místních společností. A naopak. je třeba uskutečňovat to v rámci globální sociální strategie. To znamená, že je třeba zohledňovat problémy, s nimiž se potýkají lidé v místních společnostech. Já bych dokonce řekl ještě něco víc. Když se podíváme například na žadatele o sociální dávky, nebo podívejme se na duchoce, který má nějakou malou penzi, a tam pochopíme, že není možné mít harmonické přijímání imigrantů, kde řada místních občanů je konfrontována s chudobou. Organizace občanské společnosti hrají nezastupitelnou roli a e, jsou stále významnější pro usnadnění vzájemného porozumění a lepšího přijímání a lepší možnosti integrování uprchlíků. Náš výbor si uvědomuje závažnost problémů humanitárních e, od počátku propuknutí krize. A proto v prosinci roku 2015 a v lednu roku 2016 delegace našeho výboru e, odjel odjeli do, se rozdělili do členských států, aby hovořili se zástupci občanské společnosti, aby bylo možno identifikovat lépe problémy, potřeby a vyměňovat eh, osvědčené postupy v jednotlivých zemích. Naším, eh, za naším definitivním cílem je na základě těchto nazbíraných zkušeností vypracovávat společnou evropskou politiku a společný přístup. Naše návrhy, které jsme předložili, jsou plodem permanentního dialogu mezi všemi organizacemi, které eh, jsou eh, neustále aktuální na základě výměny zkušeností se všemi jejich zástupci na národní i na evropské úrovni je třeba zohledňovat, jakou výhodu tyto, tato úsilí mají. Děkuji vám mnohokrát. Grazie, grazie, caro. Děkuji, vážený pane předsedo. A nyní na závěr promluví vysoký komisař pro ochranu, pan Flogro Turk za OSN. Prosím, hovořte jen dvě, tři minuty. Následně bude hovořit pan Dario Skrapěko jako za Evropskou investiční banku. Děkuji, pokusím se být stručný. Včera byl Světový den uprchlíků. To je pro nás příležitost, jak se podívat na každoroční statistiku UNHCR a vidíme, že opravdu svět je v pohybu. Čísla hovoří sama za sebe. 65,6 milionů lidí, kteří eh, museli opustit své domovy v důsledku konfliktů, pronásledování a násilí. A také je důležité ta čísla rozebrat. Dvě třetiny z těchto lidí jsou lidé vnitřně vysídlení, kteří nejsou schopni opustit svou zemi, sebrat se a jít ze 17 milionů uprchlíků zhruba 48 žije v naprosté chudobě a tito lidé se nevydávají do Evropy. Chci vám říct tři krátké důležité reflexe. Za prvé, jeden z velkých výdobytků humanity je azyl. Ochrana lidí, kteří ji potřebují, je to kon, umluva z roku 1951, která byla nástrojem, která v důsledku druhé světové války a jejich dopadů. Za druhé, uprchlíci nám připomínají, že žijeme ve světě, který na, sebe, na sobě navzájem závisí. Globální ovlivňuje lokální a naopak opravdu mnozí, kteří pracují přímo na místě, tam, kde jsou uprchlíci, to vnímají. Někteří vnímají příchod uprchlíků jako ohrožení, ohrožení identity. Někteří, kteří vnímají uprchlíky jako hrozbu, se pravděpodobně se možná nikdy s žádným uprchlíkem nesetkali a my se snažíme je přesvědčit, že uprchlíci nejsou lidé, kteří nás chtějí o něco připravit. Mohou přispět našim společnostem, pokud my se postaráme o řádné integrační programy. Proto nepřekvapuje, že velné schromáždění OSN již v roce 1946 prohlásilo otázku uprchlíků za otázku mezinárodního významu. A poslední reflexe bez pochyby nul, jedinou cestou do budoucna je multilaterálnost. Je to v zájmu všech států a národů, aby pracovali v mezinárodním rámci, v rámci Evropské unie. Také jsme se ponaučili ze situací z roku 2015. Přišli jsme s celou řadou návrhů Evropské unii a jejím členským státům, které eh, se týkají třeba podrobností evropského asilového systému a my se velice těšíme na spolupráci s vámi na globální úrovni, jak to zmínila paní Arbor. To je jedinečná šance, jak uvést v život to, co bylo loni schváleno v New Yorku na summitu lídrů v souvislosti s deklarací o uprchlících a migrantech. Potřebujeme mít globální kompakt o uprchlících a opravdu se musíme postarat o to, aby to fungovalo. Musíme spolupracovat s vámi, aby to fungovalo, protože to je v podstatě to, co si od nás žádá naše budoucnost. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek, pane Turku. A nyní má slovo místo předseda eh, Evropské investiční banky, pan Dario Kanapieko. Eh, thank you. Eh, děkuji vám, pane předsedo Evropského parlamentu, pane předsedo komise, vaše excelence Evropská investiční banka pomáhá také zvládat eh, migraci v EU i eh, zase mimo EU. Jak už bylo řečeno, ekonomická migrace je eh, velkou záležitostí, výzvou pro Evropskou unii, proto musíme budovat, budovat odolnost, podporovat eh, investice, které posilují růst a to je velice důležité z dlouhodobého hlediska. Abychom to dosáhli, Evropská unie musí jednat společně, využívat veškeré prostředky, které má k dispozici a patřičně eh, přizpůsobit eh, své působení potřebám a okolnostem. Jako největší multilaterální finanční instituce jednáme takto mimo EU i v EU více než 84 eh, miliard jsme použili v roce 2016, jsme obsali. Eh, a podpořili jsme operace v posledním roce mimo EU. Některé z nich měly i konkrétní výsledky už a pomáhali jsme dosáhnout toho, že bude bezpečnější voda pro šest, eh, více než 6 milionů lidí. Pomáhali jsme připojení domácností k sítí a také k obnovitelným zdrojům. Pasažerům jsme umožňovali lepší e, dopravu, podpořili jsme pracovní místa pro malé e, střední podniky. E, pomáháme tedy v Evropské unii i mimo Evropskou unii a to za tím účelem, abychom podporovali udržitelný růst a rozvoj, abychom takto čelil imigraci, je zapotřebí spolupracovat s místními orgány, aby se také dařilo integrovat toky uprchlíků tím, že se bude investovat právě do takovýchto eh, projektů, programů. My jsme například podpořili Braniborsko, k vybudování určitého ubytování, které následně může být proměněno eh, zpět v ubytování pro studenty nebo mm, pro nějaké eh, obecní byty. To se týče západního Balkánu a jižního eh, sousedství, rozvíjeli jsme rychle, snažili jsme se rychle rozvíjet iniciativu zaměřenou na posílení odolnosti v těchto oblastech a Kromě běžných půjček jsme se zaměřili na více než 6 miliard půjček na budování odolnosti, kde chceme dosáhnout 15 miliard investice až do roku 2020 s tím, že chceme mobilizovat investice kolem 35 miliard v dané oblasti. Tato iniciativa, myslíme si, že může být prvním krokem externí akce plánované v investicích. A Tyto iniciativy pokračují dál, jak jsme to viděli. 600 milionů například jsme měli pro malé střední podniky v Jordánsku, Egyptu, Mal- Maroku a na západním pobřeží. A také tak to chceme podpořit eh, tímto zhruba 38 tisíc pracovních míst. Eh, v Africe například máme eh, balíček migrační AKT, abychom pomáhali chudým komunitám, aby mohli rychleji Eh, pokročit ve vývoji, eh, například pro 4 miliony Afričanů eh, chceme takto zlepšit jejich životní prostředí a infrastrukturu. Chceme takto posílit kolektivní kapacitu toho, jak čelit migračním tokům. E, úspěšné řízení vyžaduje spolupráci všech členských států, institucí, e, vnitrostátních, regionálních, místních orgánů, e, partnerských finančních institucí, mezinárodních institucí a organizací, takže budeme pracovat efektivním způsobem. Těšíme se na další spolupráci. Jsme největší aktérem investičním, multilaterálním v této oblasti a máme zkušenost a expertízu s půjčkami a granty, e, které mají pákový efekt. Můžeme poskytovat technickou asistenci, která je velice důležitá k tomu, aby se mohli připravit projekty. A se současnými strukturami e, tohoto můžeme dosáhnout s vaší podporou, s podporou parlamentu. Můžeme učinit více pro e, stabilitu, prosperitu obyvatel těchto regionů. a e, takto splnit ty naděje, o kterých jste hovořil, pane Tajany. Děkuji vám mnohokrát, děkuji všem váženým hostům, kteří se zúčastnili této úvodní části dne věnovaného imigraci. Společně s nimi chci poděkovat také všem pracovníkům Evropského parlamentu, kteří umožnili uskuteční této akce. Děkuji tlumočníkům, děkuji členům svého kabinetu, zejména, zejména a také všem eh, zaměstnancům eh, politických skupin, které umožnily, aby tato diskuze byla eh, pestřejší. Nyní se odehraje tisková konference paní Mogherini, pana Junkera a mne. A zde budou eh, se konat dva kulaté stoly o azylu a migraci zde v sále. Té bude předsedat předseda výboru LIBE, tedy pro eh, občanské svobody, pan Moraš. Druhý eh, kulatý stůl se odehraje v PHS 30050, což je přímo naproti tomuto sálu. A tomu bude předsedat předsedkyně výboru pro rozvoj paní McEwan. A nyní předám eh, místo panu Moraješovi, aby mohl zahájit eh, druhou část tohoto odpoledne zde v sále. Ještě jednou všem děkuji.